Eh, v případě takového vydání i italská justice by dodržela všechny své mezinárodní závazky. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní budeme eh, jsme tedy ukončili tuto rozpravu, budeme pokračovat dalším bodem. Máme tady ještě šest návrhů usnesení, eh, o kterých budeme hlasovat poté, co dokončíme třetí debatu a třetí debata se týká Iránu zejména případu Nasrin Satudové. Máme tady šest návrhů usnesení a nejprve dáme slovo panu Belderovi jako jednomu z autorů na minutu a půl. Ja, wel, de voorzitter. Precies. Děkuji, pane předsedo. Přesně před týdnem Sherin Abadi, nositelka Nobelovy ceny, zveřejnila článek ve Wall Street Journal, kde dojímavě psala o své přítelkyni, obhánkyně lidských práv na Srin Sotudeové. Ona byla právě odsouzena k 11-letému vězení. Abády chtěla upozornit Západ na tento případ. Případ Sotudeové. A případ všech odvážných obhájců lidských práv, Islámské republice Irán. Rozprava v této sněmovně je částečnou reakcí na tuto výzvu Šarín Abádiové, abychom nezapomínali na osud na Srinco Tudeové ani jiných osob, které bojují za lidská práva v Iránu. Já jsem v březnu předložil zprávu ve výboru pro zahraniční věci, ve které jsme vyzývali k jednomyslné reakci Evropy na to, co se děje v Iránu. Děkuji jako další paní Šáke na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Opět jsme nuceni hovořit o lidských právech v Iránu, poté co byla Nasrin Sotudová odsouzená k 11 letům vězení. Nesmí pracovat jako právnička a proto musíme spravedlnosti posloužit my. Právní řád už v Iránu vůbec neexistuje. Soudnictví je vysoce politizováno. Obhajoba lidských práv se teď považuje za akt proti národní bezpečnosti. Nasrin Sotudeová, právnička Nasrin Sotudeová, matka dvou dětí, je obviněna z toho, že vystupuje proti zájmu národní bezpečnosti. Obhajovala mimo jiné Zehru Bahrámiovou, nizozemskou občanku, která byla odsouzena k smrti, než s ní vůbec mohli mluvit nizozemští diplomaté přičemž opravdu nešlo o žádný proces. Je to silná žena na strincu Tudeová. Postavila se za spravedlnost. Vidíme slabý režim, který utlačuje své občany, místo toho, aby se staral o jejich blaho. Vysoká představitelka Aštanová bude v Istanbulu tento měsíc. Pokusí se přimět iránský režim k tomu, aby spolupracoval s mezinárodním společenstvím v jaderných otázkách. Hospodářské sankce mají stejný účel. Já pochybuji, že povedou ke kýženému výsledku, než nepoměrně poškodí iránské obyvatelstvo, které bude tím více závislé na e, radikální vládě. A jsem skeptická, pokud je o dopad hospodářských sankcí, nicméně věřím, že sankce vůči jednotlivým osobám, které mají na starosti porušování, na, na svědomí porušování lidských práv přes cenzuru, znásilňování, mučení a tak dále, budou účinným a nezbytným krokem ukončení beztrestnosti a k tomu, abychom opravdu dosáhli spravedlnosti, za kterou se postavila na střenicu Tudová. Lidská práva jsou achilovou patou iránského režimu. Děkuji. A pane předsedo, když mám slovo, ještě chci požádat, abyste italské kolegy požádal, aby byli sticha, protože nás opravdu ruší, že si povídají ve sněmovně poté, co se ukončilo jejich téma. Děkuji, paní Šáke. Kolegové, slyšeli jste žádost paní Šáke. Kolegové, kdybyste mohli být sticha a pokud si chcete o něčem popovídat, můžete to udělat venku. Pan Stevenson, dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem dnes v úmyslu porovnat Islámskou republiku Irán k nacistickému Německu. Ale musím říct, že si myslím, že v řadě ohledů to může být ještě horší, 65 osob bylo pověšeno letos. 10 včera. Nejprve dostali vysokou pokutu, zabavili jim domovy a potom každého zbičovali a pak je přitáhli na šibenici. 87 osob bylo pověšeno v posledních čtyřech týdnech. Je tam, prohlašují tam, že nebyl holokaust. Prezident nenávidí židy. On a Chamene potlačují práva občanů Iránu na základě věšení, mučení, ukamenování, amputací, byčování, to je běžné. Popravují děti a dokonce těhotné ženy. Dva vězňové, dvěma vězňům Mašadu tento týden amputovali ruce. Další byli k tomu odsouzeni a rozsudek bude brzy vykonán. Každý, kdo se pokouší na toto zlo upozornit, je okamžitě terčem. Nasrin Sotudová je krásný příklad. Odvážná právnička obhákyně lidských práv, která obhajovala celou řadu nevinných, kteří byli nespravedlivě odsouzeni a popraveni tímto fašistickým režimem. Nehorázný rozsudek 11 let odnětí svobody za to, že si dělala svou práci, je urážka lidstva. Skuteční zločinci jsou ty tyrani v Teheránu a ti také ponesou odpovědnost. Oni si myslí, že jejich kritici záp- na západě jsou součástí mezinárodního spolčení, který má zničit jejich režim. Já bych se k tomu klidně přihlásil. Nikdy nesmíme připustit, aby zlo převážilo. Svoboda, demokracie, lidská práva a práva žen musí být v Iránu obnovená. A čím dříve to bude, tím lépe pro celý svět. Thank you, Mr. Stevenson. Děkuji, pane Stevensone. A nyní pan Kročeta, půl minuty. Prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Um, požadavkem okamžitého osvobození Nasrin Svetudejové. my žádáme více, eh, žádáme svobodu pro iránské občany, jejich osvobození od nejkrutějšího režimu v dějinách. Islamistická eh, republika eh, v Iránu nejenom, že ohrožuje světový mír atomovou válkou, ale současně Eh, eh, volby jsou nelegitimní, dochází k masovým eh, uvězněním všech, kteří žádají svobodu slova, je pácháno násilí na všech, kteří se nepodřídí režimu, soudní procesy jsou směšným, jsou, jsou, jsou maškarádou, když se podíváme, jakým způsobem se tam zachází s lidmi, s homosexuály a podobně, to je katastrofa. Není žádné právo, žádné svoboda slova, svoboda eh, eh, schromažďování. Mnoho občanů je pronásledováno, eh, ukamenováno. Každý den jsou dva lidé odsouzeni k smrti i nezletilí, jsou odsuzováni jako dospělí. A tyto procesy často následují po eh, mučení, eh, úmyslném mučení a to všechno proto, aby iránský režim zůstal u moci. Eh, paní Eh, Nasrin Cotudeová ukazuje, jak vlastně ta zvrhlost justice v Iránu šla daleko, protože v tomto případě eh, se jedná o útok na obhajkyni občanů. A e, takže občané, iránští občané vůbec nedostávají ani možnost se bránit. Děkuji, pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Pokud Eh, by došlo k zahájení jednání o jaderné problematice s Iránem, musíme konstatovat, že se naopak uzavřely dveře k jakémukoliv jednání o lidských právech. Případ Nasrin Sotudiové je toho právě důkazem. Ona byla potrestaná za to, že pracovala pro lidská práva a byla odsouzena k 11 letům vězení, 20 letům zákazu činnosti jako právník, eh, zákaz opuštění území Iránu, Iránu a to eh, eh, není ojedinělý případ. Je to součást úmyslné strategie iránského režimu, který se snaží systematicky umlčovat obhajce lidských práv. A takovéto eh, těžké tresty stíhají obhájce lidských práv a my musíme projevit solidaritu s těmito statečnými lidmi, kteří podporují lidská práva i přes všechny tyto hrozby vězením a mučením. Děkuji. Eh, pan Romeva Irueda dvě minuty. Eh, yes, thank you. Eh, I have to... Děkuji. Musím si, že chci odsoudit, nebo že se mi moc nelíbí, že musíme opětovně mluvit o Iránu, ale dělat to musíme. Situace v Iránu je dramatická a odsouzení hodná. A proto je důležité, aby tento parlament znovu potvrdil svou výzvu k propuštění všech eh, těchto odsouzených, kteří byli odsouzeni za nenásilný boj o lidská práva a politické změny. Chceme vyzvat iránské úřady, aby respektovali univerzální lidské právo se svobodně vyjadřovat. A chtěl bych také odsoudit ten mimořádně tvrdý trest vynesený vůči Nasrín Sotudeové. Měli bychom je podpořit, stejně jako další obhájce lidských práv a požadovat její okamžité propuštění. Chceme také vyjádřit naše obavy čím dál tím eh, více eh, vynášených zákazů opustit Irán, protože to, že lidé jsou přinuceni zůstat v Iránu, je považováno vlastně úřady za trest. Měli bychom také zopakovat náš požadavek k provedení nezávislého vyšetření mimo soudních vražd a aby jejich pachatelé byli odsouzeni. Měli bychom také silně odsoudit bombové útoky, ke kterým došlo. Chtěli bychom vyjádřit naše soustrast s jejich obětmi a jejich příbuznými. Jsme také velmi znepokojeni pro následování eh, náboženských skupin v Iránu. Měli bychom si uvědomit, že míromilovný rozvoj společnosti může probíhat pouze pokud jsou respektovány zájmy různých skupin a menšin. Děkuji vám, pane Romeho Eduardo. A teď za politické skupiny pan Sonik za EPP. Máte slovo. Nasrin eh, Satudová byla zmiňována už v předchozí rozpravě 4. září 2010. Byla odsouzena za spiknutí vůči iránskému státu a odsouzena ke čtyřm měsícím, měsícům vězení. Dnes byla odsouzena k 11 letům a 20 letému zákazu vykonávat svou profesi. Nemůže opustit Irán Měli bychom si připomenout, že tady jsou i další političtí vězni, kteří rovněž obdrželi velmi velké tresty odnětí svobody a měli bychom to odsoudit. Jde tady o jasné porušování lidských práv jako právo na řádný proces. Nasrin Sotudová celý svůj život hájila ty, kteří byli odsouzeni k smrti, například za účast eh, v opozičních skupinách. Nemůžeme stát eh, hostejně a měli bychom eh, vystoupit proti těmto aktům. A není Korina Kratu za socialisty a demokraty. My se připojujeme k požadavku na okamžité propuštění na Střínco Tudové a všech politických vězňů v Iránu. Tisíce Iránčanů platí životem za opozici vůči režimu. stream Sotudová byla odsouzena k 11 letům odnětí svobody po měsících izolace, protože jako právnička obhájkyně lidských práv obhajovala ty, kdo jsou proti režimu v Teheránu spolu s celou řadou disidentů, vězňů i blogerů. Ona trpí. Evropská unie musí tento trest odsoudit a musí projevit odhodlání zabránit takovým událostem. Evropská služba pro vnější činnost by měla prokázat, že je odhodlaná dosáhnout zrušení tohoto trestu a není za evropské konzervativce a reformátory. Pan Tanok, děkuji, pane předsedo. Neměli bychom v této sněmovně zapomínat, že máme svobodu debatovat a to, co máme v Evropě, v podstatě v jiných částech světa skoro není. Nejvíc je to zřejmé v Iránu, ale opět v této sněmovně mluvíme o strašné situaci lidských práv v této islamské republice. A jako právnička Nasrin Sotudová pomohla celé řadě příznivců opozice, kteří byli pronásledováni po prezidentských volbách v 18 letech, zastupovala také nezletilé. To je skutečně heroický čin v zemi, která trestá a popravuje děti. V září byla odsouzena za to, že šíří propagandu a chce poškodit státní bezpečnost. Teď byla odsouzena k 11 letům odnětí svobody a nesmí vykonávat svou profesi 20 let. Měla by být okamžitě propuštěna a to bezpodmínečně a já vyzývám vysokou představitelku, aby na to upozornila. Parlament a komise zdůrazňovali zneužívání lidských práv v Ahmadinově režimu, brutálním režimu je čas, aby rada postavila na první místo hodnoty Evropské unie před komerčními zájmy. Děkuji, pane Tanoku. Nyní pan Skuria na jednu minutu. Pane komisaři, Toto už já nevím, koliká ta debata o porušování lidských práv v Iránu. Tentokrát jde o případ právničky, která chránila obhájce lidských práv v Iránu. Chtěla vyřešit problém přímo v jádru, v samém prvopočátku chtěla pomáhat těm, kdo obhajují svobodu a kteří jsou proti Ahmadinejadově režimu. Já nevím, jestli za pár týdnů nebudeme ve sněmovně znovu mluvit o nějakém dalším případě porušování lidských práv Iránu. Vždycky údajně dojde k nějakému zločinu proti národní bezpečnosti nebo propaganda režimu. Je to podobné jako to, o čem mluvíme dnes. A proto si říkám, pane předsedo, jestli by měl parlament dál mít delegaci pro vztahy s takovýmto režimem, který otevřeně porušuje všechno, co prosazujeme. Děkuji. A nyní spontánní řečníci. Vidím pana Kellyho, který by chtěl vystoupit. Děkuji, pane předsedo. Znovu jsme v hrozné situaci. Stalo se to v Iránu. Před Vánocemi jsme mluvili o situaci Sachry Aštiany. Ta byla za nevěru odsouzena k ukamenování a potom k pověšení vzhledem k vraždě dnes je tady takováto situace na Srín Sotudeové. Byla odsouzena na 11 let za to, že dělala svou práci. Zmrazili aktiva a nesmí domů. Její manžel byl také zatčen za to, a tady cituji, že rozšiřoval lži. Já si myslím, že můžeme využít náš vliv, a to co nejlépe, abychom toto šílenství nějakým způsobem ukončili. Zvlášť takovéto zacházení se ženami. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. Pan Kutas. Děkuji, pane předsedo. Odsouzení rozsudku na Srinsotu Deové ukazuje, jak malý respekt lidským právům pane Iránu. Od kontroverzních eh, voleb, pod jeho zvolení eh, pana Ahmadíne v červnu 2009, jsou všechny protesty potlačovány. Tisíce lidí byly zatčeny, stovky odsouzeny. Tento jedenáctiletý trest odnětí svobody pro paní Nastříncu Tudovou plyne z toho, že obhajovala celou řadu osob, které byly zatčeny po těch sfalšovaných volbách z roku 2009. Také vyčítali, že dává rozhovory zahraničním novinářům. To je jednoznačné porušování práva právníka vykonávat svou profesi bez nějakého vnějšího zásahu. A také je to jednoznačný případ nedostatečného řádného procesu. Já chci připomenout komisi a radě, že spolupráce mezi EU a Iránem by měla vycházet z respektu k lidským právům. Děkuji. A nyní pan Čarněcký. Děkuji. Dámy a pánové, toto je opětovně případ, eh, který je skandalizuje veřejné mínění v Evropě a tento parlament. Irán je stát, který kontinuálně porušuje lidská práva. Je evidentní, že eh, to nemá nic společného s dodržováním, dodržováním tradic a zvyků, protože to odporuje dodržování univerzálních svobod a práv. Je dobře, že se tím eh, parlament zabývá, nicméně Otázka je, jestli můžeme vůbec vyvinout nějaký politický tlak na Irán. Není to poprvé, kdy diskutujeme o podobném případu. Možná bychom měli vyvinout ještě větší tlak. Pan Paška. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Aktivisti a obhájci lidských práv v Iránu jsou dlouhodobě pronásledování a odsouzování. Odsouzování, pardon. Eh, odsouzení právničky stream Sotudová je dalším takovým případem. Podobných případů v minulosti bylo již eh, několik a podobný osud hrozí dalším aktivistům. Represe v Iránu se stupňují a naše snahy o zlepšení poměru nepřináší žádný dopad. Ti, kteří mají výhrady vůči režimu, jsou takové, že je potřeba začít vážně zajímat tím, jak změnit režim a jak vyvíjet větší tlak, abychom iránským občanům pomohli svobodně dýchat. Rozhodně to nebude jednoduché, ale je to naší povinností změnit poměry v Iránu. Já vám děkuji, paní Esaja je na řadě. Děkuji vám. Nasrin Sotudeová je jedna z nejznámějších obhájkyň lidských práv Iránu. Eh, obhajovala také laureátku Nobelovy ceny míru a obhajovala mnohé případy i nezletilých, kteří, které byly odsouzeni. Jediný zločin byl ten, že vlastně dělala svou práci protože pomáhala lidem se eh, obhajovat eh, z těch činů, ze kterých je obvinuje eh, jejich vláda. Po prezidentských volbách, které byly sfalšovány, nastala represivní kampaň vůči těmto aktivistům. Cílem vlády je umlčet opozici, nejen v Iránu, ale i jinde. Evropský parlament se také zabýval případem až rádiové. Je vůbec zajímavé, že mezinárodní společenství není schopné udělat nic s tím, aby se to změnilo. Paní Geringarda Odenberg, pane předsedo, v předchozí rozpravě, která se týkala porušování lidských práv v Iránu, před necelými čtyřmi měsíci jsem vás informovala o tom, že každý den je pět občanů Iránu informováno o tom, že brzy přijdou o život v důsledku soudního rozhodnutí. A měli bychom k tomu ještě připočítat situaci právníků, kteří obhajují lidská práva. Nasrin deová byla zatčena 4. září, byla mučena a byla odsouzena k 11 letům odnětí svobody ta je jednoznačným případem, ale podobný osud se dotkl i ostatních obhájců lidských práv. Mohamed Sejí v zádech byl odsouzen k devíti letům. Další právník stráví ve vězení rok za to, že zastupoval svého klienta u soudu. Já myslím, že bychom měli využít vysokou představitelku pro zahraniční věci a otázka lidských práv by se měla zahrnout do jednání s Iránem. Paní Makovej. Případ na Nasrin Sotudové je velice závažný. Dostala 11 let. Nesmí vykonávat svou profesi jako právnička a 20 let nesmí odjet ze země. A co udělala? obhajovala laureátku Nobelovy ceny za mír a politickou aktivistku a další obhájce lidských práv, novináře a nezletilé odsouzené k smrti. V roce 2009 nejméně 15 právníků obhájců lidských práv bylo odsouzeno k trestu odnětí svobody v Iránu. To jsou věci, které poruší lidská práva a základní principy které se týkají profese právníka. Já žádám komisi a radu, aby se zasadili o okamžité propuštění na stranicu Tudeové. Thank you and... Děkuji a nyní je čas na to, abychom se seznámili s názorem komise. Pan komisař Fíle, abyste reagoval. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Evropská unie má stále velké obavy se závažné a zhoršující se situace v oblasti lidských práv a základních svobod v Islámské republice Irán. V posledních dvou letech se podmínky zhoršily, byly obtížné, ale jsou téměř nemožné pro ty, kdo se snaží obhajovat lidská práva. Pro Nasrin Sotudovou a celou řadu obdobných, kteří se snaží obhajovat lidská práva a svobody, nemohou pracovat s vězení. Dopad jejího začení je jasný. Ti v Iránu, kdo jsou dost odvážní na to, aby se zasadili za ty, koho má chránit stát, riskují, že budou zastrašováni, uvězněni, anebo že to bude ještě horší. Evropská unie vydala nejméně 10 prohlášení v roce 2010 vydala je vysoká představitelka a místo předsedkyně komise Aštonová, jak k obecné situaci, tak k jednotlivým případům. A také byla, byla to demarše. Jednoznačně jsme vyjádřili své stanovisko k tomu, že je potřeba vylepšit situaci v této zemi. Prohlášení k případu na Sotudové přednesla vysoká představitelka místo komise až nová 14. ledna 2011. Zmiňovali se tam i ostatní dva právníci, kteří byli odsouzeni, například pan Mohamed Sejí v zádech a paní Šiva Nazar Aháriova byli odsouzeni k 11 letům a k jednomu roku. Pan Zádech a paní Aháriová, paní Sotudová, paní Aháriová jsou ženy, které byly připraveny o možnost obhajovat ty, koho obhajovali. Evropská unie bude dál připomínat iránským orgánům, že v první řadě musí dodržovat mezinárodní závazky, které vyplývají z multilaterálních dohod a úmluv, které podepsali a ratifikovali. Nadále budeme hledat způsoby, jak dosáhnout účinnější obhajoby lidských práv v Iránu s využitím všech prostředků, které máme k dispozici. Nicméně si iránští občané nezaslouží. Děkuji za pozornost. Thank you, Děkuji vám, pane komisaři. Tímto je rozprava ukončena. Poznámka k jednacímu řádu. Pan posud má slovo. Jenom velmi stručně, pane předsedající. Máme tady úplně zbytečnou pracovní skupinu v parlamentu, která by se měla zajímat tím, jak zatraktivnit eh, plenární zasedání. Měla by studovat dnešní rozpravu, protože eh, máme dostatek času, potřebujeme správného předsedu, který bude dostatečně flexibilní a přísný a potom můžeme zažít i zajímavou a živou diskusi. Vielen Dank, Herr Posselt. Děkuji vám, pane poslete, já to vyřídím panu Svobodovi. To je předseda té eh, pracovní skupiny. Takže teď, eh, kolegové, mm, budeme hlasovat. Prosím, připravte si vaše hlasovací karty. Máme sedm, sedm návrhů usnesení k Pakistánu, takže nejprve budeme hlasovat o